Vážení kolegové, dovolte, abych znovu zahájil naše zasedání. Dnes odpoledne tady budou s námi dva polští ministři, ministr dopravy a ministr cestovního ruchu. Nejprve bych tedy přivítal ministra Grabarčika. Doufám, že jsem se tou výslovností alespoň přiblížil eh, té správné výslovnosti. A pan ministr nás seznámí s pracovním programem eh, polského předsednictví pro dopravu. Po něm bude následovat paní Sobjaska, eh, která bude hovořit o problematice cestovního ruchu. Takže nejprve, pane ministře, dovolte, abych vás přivítal v Evropském parlamentu Těšíme se na váš projev a dávám vám hned slovo. Děkuji bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowny... Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci a poslankyně. 1. července Polsko převzalo předsednictví Rady EU. To samozřejmě pro nás znamená odpovědnost a uvědomění si všech úkolů, jimž Evropa čelí, zvláště v, ve složité době krize. My jsme se snažili to předsednictví připravit eh, co možná nejlépe. Absolvovali jsme celou řadu schůzek, eh, jednak s panem eh, Simpsonem, Setkali jsme se s eh, různými koordinátory a eh, představiteli parlamentních frakcí, předsedy parlamentních výborů a podobně. První setkání jsme absolvovali už minulý týden na plenárním zasedání ve Štrasburku, kde jsme diskutovali o důležité směrnici která se týká přeshraničního eh, udělování pokut za přestupky v silniční dopravě. Dnes jsme zde proto, abychom prezentovali priority a program polského předsednictví. Je jasné, že doprava je jedním z nejdůležitějších hospodářských odvětví. Bez efektivní a účinné dopravy se EU a členské státy nebudou moci rozvíjet, nebudou schopny řešit úkoly, které před nimi stojí. Občané chtějí, aby doprava fungovala efektivně, aby se mohli přepravovat bezpečně a efektivně. Při přípravě předsednictví jsme se snažili k tomuto cíli přihlédnout. Polské předsednictví se hodlá zaměřit především na přeskum sítí TNT. Těšíme se na dokument Evropské komise, který by měl být k dispozici v září. A e, to znamená, že budeme mít pouze tři měsíce na zpracování společného postoje. Víme, že to je velice málo času, ale je nám jasné, že to je důležité téma. Samozřejmě bude třeba intenzivně na tom pracovat ve spolupráci s komisí a členskými státy. A my doufáme, že revize této sítě TENT povede k vyváženému dokumentu, tak aby bylo možné zajistit soudržný přepravní systém v EU, aby bylo možné posílit Eh, dopravní vazby na třetí státy a především, co je nejdůležitější v současné situaci, měl by dojít eh, k určitému nalezení cesty z krize v Evropské unii. Dále bych chtěl také poukázat na regionální a nadnárodní aspekt přístupnosti TENT e Chtěli bychom se také zaměřit na ta kritická úzká místa, na spolupráci mezi jednotlivými členskými státy. Samozřejmě také je třeba zdůraznit úlohu hlavních sítí eh, a mezinárodních eh, spojení. Doufám, že na radě, eh, zasedání Rady 12. prosince se podaří schválit obecný přístup k tomuto dokumentu. Další téma, které přímo souvisí se sítěmi TENT, e jsou přepravní spoje s třetími zeměmi. Proto polské předsednictví hodlá pracovat na sdělení komise, které se týká EU a sousedních oblastí. Náš cíl se zaměří na závěry rady k tomuto sdělení. Tyto závěry by měly být přijaty 6. října na zasedání rady ministrů. Co se týče námořní dopravy, zaměříme se na sociální námořní agendu. Jakmile Evropská komise předloží svůj dokument, budeme se snažit na něm pracovat a dosáhnout co největšího pokroku. Dá se očekávat, že v této agendě budou zahrnuty eh, následující eh, body. Jednak to bude samotné sdělení o námořní sociální agendě, dále návrh změny směrnice o minimálním úrovni eh, výcviku námořníků, a dále legislativní návrh komise o provádění a dodržování požadavků eh, úmluvy o práci na moři ve členských státech EU. Pro polské předsednictví je z tohoto balíčku největší prioritou revize tzv. směrnice STC 2TV. Dle příslibu Evropské komise by eh, tento revidovaný text měl být eh, k dispozici ještě v červenci, v nejhorším případě v září. A předsednictví tedy bude eh, moci začít pracovat alespoň na této části balíčku, aniž by se muselo čekat na ostatní dokumenty. Chtěl bych eh, upozornit především na ty aspekty výcviku námořníků, které eh, by měly ovlivnit eh, bezpečnost práce na moři. Polské předsednictví má v úmyslu schválit obecný přístup k této směrnici na zasedání Rady 12. prosince. Také navážeme na práci předchozích předsednictví, to znamená maďarského a belgického, zejména pokud jde o změnu nařízení o Evropské agentuře pro námořní bezpečnost. Chtěli bychom rozšířit působnost agentury a změřit strukturu řízení. V červnu 2011 byl schválen obecný přístup k tomuto dokumentu a máme také první návrh zprávy zpravodaje Evropského parlamentu. Snažili jsme se být co nejpřesnější při práci na tom textu, zároveň ale zachovat ducha textu. Nejdůležitějším Aspektem textu je rozlišování mezi primárními a vedlejšími úkoly agentury. Snahou je zajistit, aby skutečně agentura eh, prováděla práce s přidanou hodnotou a aby se tedy nedělaly eh, dvojí věci nebo stejná věc ve dvou různých institucích. Také zpravodaj Evropského parlamentu eh, se tomuto věnoval ve své zprávě a já myslím, že to je dobré východisko pro naši spolupráci. Polské předsednictví chce na této problematice pracovat i nadále v úzké spolupráci s Evropským parlamentem. Samozřejmě budeme zvažovat, zda je možné tento dokument schválit již v prvním čtení. Každopádně doufáme, že na zasedání Rady v prosinci se podaří dosáhnout politické dohody. Co se týče letecké dopravy, pro polské předsednictví je prioritou balíček týkající se letišť. Podle informací od Evropské komise by tento balíček měl být zveřejněn zhruba v říjnu a tento balíček by se měl eh, týkat následujících legislativních projektů. Jednak to bude přidělování slotů na letiští, pozemní odbavování a řešení hluku na letištích a dále by to mělo být sdělení o kapacitě letišť. Předsednictví se zaměří především na změnu eh, nařízení o pozemním odbavování. Vzhledem k tomu, že na to budeme mít poměrně málo času, pokusíme se připravit zprávu o postupu prací na eh, zasedání Rady 12. prosince. Další eh, tématem je tematika jednotného evropského nebe. Komise již předložila návrh mandátu pro dojednání dohody na vysoké úrovni mezi Evropskou unii a Eurocontrol. Tento mandát by měl být potvrzen na zasedání Rady v říjnu. V říjnu také očekáváme, že Evropská komise zveřejní sdělení o financování a řízení přechodu do třetí fáze projektu CESAR. Pokud bude dost času, pak by předsednictví chtělo schválit závěry rády tomuto tématu na jednání v prosinci. Budeme také aktivně podporovat Evropskou komisi při dojednávání dohod o letectví s třetími zeměmi. To se mimo jiné týká i zemí, které spadají do východního partnerství. Chceme, aby man, byl udělen mandát Evropské komise pro uzavření a dojednání letecké dohody mezi EU a Azerbajdžánem. Také doufám, že komisi se podaří dokončit jednání o těchto dohodách se státy, pro které už mandát má, a sice se jedná o Ukrajinu a Moldavsko. Pokud jde o pozemní dopravu, tam se hodláme zaměřit na velice zásadní revizi prvního železničního balíčku. Jak víte, 16. června Rada schválila obecný přístup k této směrnici. Myslím, že to byl velice složitý kompromis, ale dobrý a považujeme to za dobré východisko pro posílení a zvýšení konkurenceschopnosti tohoto typu dopravy. Jsme připraveni o tom jednat i s Evropským parlamentem a úzce spolupracovat, tak abychom tedy nakonec mohli dokument přejmout. Při přípravě předsednictví jsme se již setkali s paní spravodajkou, paní Serakiány. Vedli jsme velice konstruktivní dialog, velice konstruktivní diskusy a mohu říci, že ta spolupráce mezi námi a Evropským parlamentem bude určitě velmi dobrá. Předsednictví se také bude soustředit na změnu nařízení Rady o nahrávacím zařízení v silniční dopravě, to jsou takzvané tachografy. Komise už uvedla, že je třeba změnit stávající právní předpisy v této oblasti tak aby se posílila efektivita eh, digitálních tachografů a aby byla přijata specifická ustanovení týkající se doby řízení a doby odpočinku u profesionálních eh, řidičů, řidičů z povolání. Je to velice důležité pro bezpečnost silniční dopravy a pro pracovní podmínky řidičů. Cílem předsednictví je na prosincovém jednání rady schválit obecný přístup. Konečně bych vás, chtěl, bych vás chtěla informovat, že na začátku září polské předsednictví uspořádá neformální zasedání ministrů dopravy zemí EU. Předsednictví navrhuje, aby se na tomto jednání diskutovalo především o mimo rozpočtových zdrojích financování infrastruktury. Jsem přesvědčen, že ve stávající krizové situaci, kterou Evropa zažívá, je taková diskuse o nerozpočtových zdrojech financování velice potřebná. A doufám, že společně si budeme moci tedy vyměnit zkušenosti a tím se nám podaří najít nějaké společné řešení tohoto problému. Dámy a pánové, Polsko je členem Evropské unie sedm let. Je to vůbec poprvé, co se Polsko zhostí předsednictví Rady EU. My jsme se snažili připravit na toto předsednictví co nejpečlivěji a věřím, že naše spolupráce s Evropským parlamentem bude kvalitní a že společně se nám podaří vyřešit všechna důležitá témata. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře, za eh, vaší prezentaci. A teď Nejprve pan Groš za EPP a pak další. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře. Já vám děkuji za všechny informace, které jsme v tuto chvíli obdrželi. Já vám samozřejmě přeji mnoho úspěchu, protože ty cíle, které jste si stanovili, jsou velmi ambiciozní. Je to velmi odvážný program a vy moc dobře víte, že my stojíme na vaší straně. Možná, že v tuto chvíli vás podporujeme ještě víc než kdy jindy, protože my si opravdu přejeme, aby rada s vaší pomocí opravdu mohla pokročit řešit eh, co nejvíce a proto samozřejmě předsednictví Evropské rady eh, hraje velmi důležitou eh, roli. Samozřejmě vy se chcete věnovat důležitým tématům TNT, jsou otázky, které jsou zásadní a proto je také velmi důležité, aby ten tý stejné, stejně tak, jak si navrhuje rada, aby byly tedy opravdu dostatečně financovány a aby se odrazily v opravdu zcela jasných konkrétních projektech. Myslím si, že Evropský parlament stejně jako komise zůstanou dále důvěryhodnými partnery na vaší straně. My eh, si myslíme, že nelze samozřejmě 20 let hovořit o něčem, co se poté ve skutečnosti vůbec nerealizuje. Eh, to jsou všechno Věci, které které je třeba zohlednit a Eh, myslím si, že ten eh, stěžení bod bude jistě v Bílé knize a eh, v této Bílé knize, nebo v souvislosti s Bílou knihou, chceme také velmi úzce s vámi spolupracovat, chceme se soustředit na následujících deset let, chceme si stanovit ty stěžení body. Co se týče letectví, tak co se týče toho leteckého balíčku a co se týče toho odbavování na zemi, tak to je samozřejmě velmi ne nelehký úkol, to je jasné, někteří dokonce chtějí ustoupit o krok eh, zpět. Eh, nicméně myslím si, že my musíme zaručit hlavně, aby ty poskytované služby byly co nejkvalitnější. Ale eh, co se týče letectví, tak ještě dvě věci jsem chtěl zmínit. V první řadě ty takzvané flaps, ty takové ty bloky, což jsou v podstatě opatření, eh, u kterých také musíme dosáhnout pokroku. A já jsem již eh, eh, hovořil, když jsem se obracel na maďarské předsednictví, v podstatě i vás jiným způsobem, Eh, žádám o to, aby se tomuto tématu opravdu věnovali. Myslím si, že by bylo velmi dobré, kdyby jste vyslali nějaký eh, pozitivní signál. My bychom také, eh, my jsme připraveni toto téma podporovat. Dále, druhá věc, bezpečnost v oblasti letecí. My očekáváme od rady, že vysloví jasné stanovisko. Nechceme zažít ještě jednou to, co jsme v tomto roce již zažili zvažuje. To znamená, že eh, na poslední chvíli několik států se rozhodlo, že spolupracovat nebude. My jsme otevření, my chceme spolupracovat a eh, já si myslím, že v následujících šesti měsících chceme udělat všechno pro to, abychom pokročili a do konce roku bychom eh, rádi věděli, zdali všechny členské státy budou eh, nás podporovat a zdali dosáhnou té dost důležité úrovně. Co se týče teď eh, pozemní dopravy a, a ehm, těch eh, pokud, tak my samozřejmě chceme, aby pozemní doprava byla co nejbezpečnější, ale samozřejmě jsme si vědomi toho, že se musíme také přizpůsobit realitám, realitám v různých členských státech, protože my samozřejmě víme, že některé eh, pohraniční oblasti, tak eh, tam je ten systém velmi přísný, poté někde ve vnitrozemí je velmi laxní. Já si myslím, že tady bychom měli opravdu dojít nebo dosáhnout co nejví, vyšší rovnováhu. Co se týče vztahů se třetími státy, tak já si tady myslím, že bychom měli být co nejkonkrétnější. Vaše zkušenosti jsou pro nás velmi důležité a my se opravdu velmi těšíme na vaše předsednictví. Chci říci, že lidovci vás podporují a přejeme vám opravdu hodně úspěchu. Tak eh, kolega Kadraj za SAD. Děkuji, pane ministře. Jménem naší frakce eh, socialistů a demokratů bych vás rád v našem výboru přivítal. Přeji vám také mnoho úspěchu. Vy jste zmínil spoustu témat, ale je pravda, že ve spoustě nebo u spoustě témat musíme opravdu velmi úzce spolupracovat eh, s komisí. A jsem si jistý, že na stůl dostaneme spoustu zajímavých eh, návrhů. Je jasné, že polské předsednicí nebude moci uzavřít všechna tato témata. Nicméně doufáme, že eh, dosáhneme pokroku. Několik jednotlivých témat, která jsou pro mě velmi důležitá. Za prvé, letectví. Co se týče toho letišního balíčku, a co se týče to, té prováděcí fáze Cezar, to znamená té projektové fáze, a dále také jednotného leteckého evropského prostoru, tak tady mám v podstatě stejné obavy jako můj předřečník. Já mám v podstatě ty obavy, zdali všechny členské státy do roku 2012 budou moci splnit všechny své závazky. A úkolem předsednictví v tomto smyslu by bylo opravdu zdůraznit všem kolegům a členským státům, že je třeba dosáhnout pokroku a to v zájmu všech členských států, hlavně co se tedy v tuto chvíli týká ekonomických a ekologických úspor. Já bych vás rád v tuto chvíli poprosil, zda byste mohl vyslat nějaké konkrétní signály. Co se týče bezpečnosti v letectví, tak eh, tady teď nemám na mysli směrnici, protože směrnice, ta se trošičku týká i financování těch bezpečnostních opatření. A v právě financování je důležité a bude důležité i pro pana zpravodaje, protože právě tato směrnice v podstatě je teďka trošičku eh, u ledu, nic se s ní neděje a já bych eh, se rád zeptal vás na váš názor. Co se týče dále námořní dopravy, myslím si, že určitě budeme mít tu příležitost věnovat se tomuto tématu. I pro naší frakci je právě toto téma opravdu velmi důležité. Můj kolega Fleckenstein se právě tomuto tématu hodně věnuje. Eh, tady hovoříme také o rozšíření pravomocí agentury a rád bych věděl, zda je to pro vás také prioritním eh, tématem. Co se týče těch transevropských sítí, my bychom chtěli v první řadě přesně vědět, jak tedy vypadá to současné plánování, jaké budou hlavní osy, jak vypadají ty sítě, kde budou eh, letiště eh, v rámci těchto sítí a jak jako je takové určité jádro toho, této sítě si myslím, že je důležité nejdříve vidět tedy, s čím lze počítat a e, kdy. A také je pro nás celá zásadní vědět, je, z jakých zdrojů se tyto iniciativy budou financovat. Budeme mít dostatek financí, to samozřejmě souvisí s rozpočtem a s finančním e, rámcem, kterému se musíme věnovat. Dále, co se týče těch hlavních eh, pokynů, eh, tak já si myslím, že všichni souhlasíme s tím, že tady je třeba opravdu zajistit zásadní, eh, zásadní tedy dodržování toho plánu vytváření této Eh, této sítě. Já si myslím, že tady se opravdu musíme zasadit a zavázat, eh, že eh, ta, ty plány budou dodržovány. To znamená, že pokud členský stát nestihne dopracovat nebo dovytvořit součást sítě, která je na jeho území včas, ztrácí právo na finance, které mu byly eh, přisouzeny. Takže já, já si uvědomuji, že to sice není jaksi součástí vašich přímých pravomocí, ale rád bych věděl, jaký k tomu vy zastáváte postoj. To znamená, to se samozřejmě týká také dopravy a vše, co se týká dopravy, tak my očekáváme, že vy za to budete eh, bojovat. Um, my navrhujeme vlastně snížení, nebo je navrhováno snížení o 101 eh, milionů euro oproti těm tomu poslednímu eh, rozpočtu a nás by tedy zajímalo, eh, co si, co si o tom myslíte. To jsem v každém případě chtěl zmínit, co se týče tedy těch peněz, to znamená toho finančního rámce. Komise v tuto chvíli má, předložila svůj návrh a v následujících měsících a letech o tomto návrhu budeme hovořit a já bych byl velmi rád, kdyby se vám podařilo zajistit ještě dodatečné finanční zdroje a také zajistit, aby tyto eh, finanční zdroje eh, byly k dispozici a to minimálně do roku 2020. Eh, já bych tady asi skončil, protože sice bych rád hovořil o spoustě dalších témat, ale nemám na to v tuto chvíli prostor. Paní Bilbo za liberály. Děkuji. Pane předsedo, omlouvám se za to, že jsem přišla pozdě, ale té práce je v tuto chvíli opravdu velmi hodně. V první řadě bych eh, ráda poděkovala předsednictví eh, za všechny informace a jménem naší skupiny chci říci, že ano, že my souhlasíme, my budeme analyzovat eh, směrnici, která se týká právě té námořní dopravy a kromě toho také eh, se v tuto chvíli soustředíme na analýzu jiné iniciativy. V tuto chvíli mám na mysli právě eh, iniciativu EMSA, která se týká hlavně námořní bezpečnosti, kterou my podporujeme. To znamená, že eh, souhlasíme s tím, že je to iniciativa, která musí být revidovaná, protože my si myslíme, že přispěje ke, ke zvýšení bezpečnosti lidí pracujících v této oblasti. Co se týče toho letišního balíčku, tak jeden eh, z našich kolegů je opravdu netrpělivý a chce se tomuto balíčku hned věnovat. Nicméně my si myslíme, že celý tento eh, balíček se mus, mus, musí být zároveň impulzem. Myslím si, že velmi často se o něm hovoří nebo se zmiňuje, ale je třeba zajistit, aby to byl opravdu balíček, který poskytne výkonné eh, a účinné prostředky, opatření, která eh, povedou k zlepšení. My s vámi také sdílíme tu potřebu, jak si dále vyjednávat se třetími zeměmi, se zeměmi jako je Ukrajina, Bulharsko. Myslíme si, že je velmi důležité takovéto dohody dále rozšiřovat a podporovat. Co se týče prvního železničního balíčku, tak my samozřejmě víme, že najít řešení není jednoduché. Uh, Víme, jak probíhá v posledních dnech také debata o tomto prvním železničním eh, balíčku a že je velmi těžké, jak si dosáhnout nějakého souladu. Nicméně, já bych velmi ráda věděla, eh, jak to vnímáte vy, která, které věci jsou pro vás klíčové pro to, aby bylo dosaženo souladu právě v souvislosti s tímto prvním železničním balíčkem. Já bych eh, byla velmi ráda, kdybyste nám mohli říci, jakým směrem se chcete ubí, ubírat vy, kam chcete, aby to všechno došlo. Co se týče těch transevropských sítí, tak ty budou samozřejmě revidovány. O tom jsme věděli, víme, že to je také spojené se snížením eh, finančních zdrojů. A teď je otázka samozřejmě, jaké jiné inovativní zdroje najdeme pro financování těchto iniciativ, protože Například co se týče eh, spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem se v minulosti ukázala jako eh, spolupráce, která opravdu může zabránit paralizování některých započatých eh, projektů, protože tady hovoříme o projektech, které jsou velmi důležité také i z hlediska evropské soudržnosti. Co se týče cestovního ruchu, tak my si také myslíme, že je to oblast, která musí být vaším předsednictvím podporována, protože cestovní ruch je pro naší skupinu opravdu za zásadní. Myslíme si, že Evropa má velký potenciál eh, dalšího rozšíření potenciálu cestovního ruchu. Myslíme si, že je to právě sektor, který může přispět k vytváření nových pracovních míst. A na závěr jsem ještě chtěla říct něco k železnici. Vy jste nezmínil železniční podniky a nevím, zdali to bylo tedy úmyslné, to, že jste je nezmínil, anebo jakým způsobem s nimi chcete spolupracovat, jestli vůbec s nimi chcete spolupracovat v budoucnosti. Paní Bilbao, eh, chci jenom připomenout, že cestovní ruch bude předmětem prezentace dalšího ministra, takže ty otázky vzhledem k cestovnímu ruchu potom v tom dalším bloku pan Van Dalen za ECR. Ano, děkuji, eh, pane eh, ministře, děkuji vám za prezentaci, blahopřeji polskému předsednictví k tomu startu. Musím říct, že se mi zdá docela originální ten váš začátek, když jste distribuovali jahody v tom smyslu, že Polsko eh, chutná dobře. Já osobně jsem trochu alergický na tento druh ovoce, ale tu prezentaci shledávám originální, takže jenom přeju, abyste vydrželi v tomto duchu a s tímto nasazením. Dovolte teď několik témat. Nejprve to, co mi leží nejvíce na srdci, námořní doprava. Já s radostí vidím, že to je jedna z vašich velkých priorit. Vždy se jedná o to nalézt eh, tu správnou rovnováhu mezi bezpečností a zaměstnaností. A já bych mu chtěl dát ještě další dimenzi, eh, ty diskuze, které E, které povedete, by měly být také oživeny e, skutečností, že se tato profese e, jeví jako poměrně atraktivní. Je třeba si tady uvědomit, že současnost má všechno, má řadu tedy aspektů, které ovlivňují budoucnost námořní dopravy. Souhlasím i s tím aspektem bezpečnosti, je to důležité, ale nezapomínejte také na atraktivitu této profese či těch těchto profesí pro mladé Evropany. A za druhé, neslyšel jsem, že byste o této věci hovořil v rámci balíčku. Jedná se o tu e, vnitrokontinentální dopravu, e, říční dopravu. A zdá se mi to také zajímavé. Komise přijde s určitým návrhem, ale já bych rád, abyste na komisi tlačili, aby e, tedy tento balíček o říční dopravě se objevil brzy. A mimochodem, už jste v tomto směru s komisí hovořili, už jste jim tak trochu začali dýchat na zátylek, aby se pohnuli. E, jistě je dobré, když se věci diskutují, nicméně víme, že Evropa je v krizi. Ministři eurozóny se scházejí prakticky každodenně, aby se shodli na tom, jak se z krize vymanit a ono to bude mít nepochybně také vliv na evropské sítě, i když je dobré o nich hovořit. Je zapotřebí si uvědomit, že to bude mít určité důsledky. Patrně se soustředíme eh, na tu eh, ústřední síť, na, ten, na to tvrdé jádro E, a teď půjde o to, kdo je toho součástí a kdo již ne. Takže já doufám, že nebudeme teď diskutovat o nějakých e, malých e, problémech, malých projektech mezi dvěma maličkými vesnicemi na dvou stranách hranice, ale že se soustředíme na, tu, na to jádro celého projektu a že budeme mít odvahu říct ne těm, kteří se budou pouštět cestou obhajoby nějakých protichůdných a vedlejších zájmu. Je třeba si také uvědomit, že Bílá kniha o dopravě a e, dokument Evropské komise e, jdou cestou e, o zelenění, zezelenání evropské dopravy, jak prosazovat tižší a čistší způsoby dopravy. A v rámci diskuzi o slotech bych rád se od vás dozvěděl, co máte v úmyslu učinit, aby letadla, která prostě jsou těžší a e, dejme tomu, emitují méně CO2, byla nějakým způsobem zvýhodněna. Ono opravdu jde hodně o to, aby tady existovala ta pomyslná e, kostka cukru, ta, e, ty stimuly, ta incentiva, aby se podnikatele snažili jít cestou méně hlučných a ekologičtějších strojů v tomto směru se hodláte angažovat jak? To by mě zajímalo. A teď silniční doprava. Potřebujeme v této oblasti ještě více regulace? Obávám se, že ne. Myslím, že je důležité si uvědomit, jak to vypadá s implementací a uplatňováním eh, jednotlivých pravidel, konkrétně eh, doby za volantem a doby odpočinku. Ono je to všechno respektováno, vykládáno dost odlišně z jednoho státu na druhý. Eh, ti, kteří mají vykládat právo, často nevědí jak, takže to je v Evropě nekoherentní situace a to samozřejmě přináší obrovskou řadu problémů, jak těm dopravním společnostem, tak řidičům, tak těm orgánům, které prosazují práva. Takže dřív, než budeme vymýšlet nové zákony, prosím vás, soustřeďme se a soustřeďte se i vy na uplatňování těch stávajících, jejich celá řada. Kdyby byly správně uplatňovány, tak už bychom mohli mluvit o velmi výrazném pokroku. Počátkem letošního roku jsme zorganizovali takové velké slyšení e, k této otázce s kolegy z EPP a mohu vám říct, že všechny dopravní firmy nám říkají, že už nečekají na nějaká nová pravidla. Už je tady dost malých pravidel. O co teď jde, je uplatňovat tato pravidla jednotným způsobem. Takže čekám na reakci a hodně dobrý ví, e, vítr do plachet. A teď e, pan Kramer za zelené. Pane předsedo, vy jste eh, říkal, že Polsko je člen Evropské unie pouze sedm let, nebo sedm let, ale toto je poprvé, co se stalo předsednickou eh, zemí. Eh, je pravda, že se ta situace hodně změnila. E, já v každém případě vám v tuto chvíli přeji opravdu mnoho úspěchů do vašeho předsednictví a jsem opravdu velmi rád, že jste součástí toho, čemu říkáme Evropská unie. E, k tomu, co jste řekl, ve zprávě Granis Pascal v posledních týdnech jsme se domluvili, že musíme zajistit a zohlednit školení a vzdělání pro bezpečnostní personál v eh, členských státech. Musíme zajistit, aby právě u bezpečnostního personálu nedocházelo k sociálnímu dumpingu. Souhlasíte s tím? Vy jste hovořil také o tachografech. Víme, že tady v právě v této oblasti dochází hodně ke zneužívání. Víme, že ty kontroly pro, jsou prováděny v různých členských státech různým způsobem. Souhlasíte s tím, že by ty kontroly měly být přísnější? Jste připravený, jak si zasáhnout i do polského systému? protože eh, my jsme se dozvěděli dokonce o tom, že někteří eh, řidiči volají policistům a prosí je, aby je zastavili, protože jsou nuceni svými nadřízenými jezdit více jak 14 hodin. Co se týče eh, jak se té námořní do, dopravy, tak vy jste hovořil o té sociální agendy, ta je důležitá, ale velmi důležitá je také ekologická agenda. V roce 2015 by mělo dojít k zásadnímu snížení eh, emisí. Souhlasíte s tím? Je to správné? Bude se Polsko také této iniciativy účastnit? A dále jste hovořil o transevropských sítích a také o eh, propojení se sousedními zeměmi. O tom jsme již hovořili. Hovořili jsme o eh, rychlostních vlacích, eh, také v souvislosti s Polskem. Hovořili jsme o propojení eh, s Litvou, s pobaltskými eh, státy. To znamená, že naše transevropské státy netrpí tím, že bychom měli málo peněz, ale trpí tím, že eh, ta politika není odpovědající, protože dopos, doposovat jsme měli čtyři zásadní eh, eh, projekty. Tunel Lyon-Turín a další tři ve chvíli, když bychom eh, dostali v tuto chvíli více peněz, tak bychom mohli i tyto projekty například financovat z našich peněz eh, jaksi v, do větší míry, ale eh, tady nejde o to, jde i o zásadní revizi politiky. Znáte nebo víte přesně, jak vypadá pátý koridor až k Adriatickému moři. Tento koridor by měl být spojen s koridorem Paříž-Bratislava. A teď je ta otázka taková, kdo, eh, tedy to rozhodnutí se přijímá eh, ve Vídni. Kudy bude ten koridor eh, probíhat? Půjde to, půjde to přes maďarský Šoproň? A nebo budeme mít e, nový tunel v Zomeringu, tak aby to bylo ještě e, dražší a delší. A to je pouze jeden příklad. Já jsem eh, z Německa. Já bych vám eh, v tuto chvíli eh, mohl vypravit o minimálně 20 projektech, kde už několik let se pouze topí peníze, aniž bychom opravdu efektivně pokročili. Já si myslím, že tady jde o to opravdu zajistit, aby ta politika byla co nejúčinnější, aby ty projekty co nejrychlejší nejrychleji se rozvíjely. Co se týče eh, spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, to je něco, o čem hovoříme už také 20 let, neustále o tom hovoříme, ale nic eh, se neděje. Co se týče eh, například mítného, tak díky mítnému my jsme v podstatě zajistili jak si tedy pro, díky mítnému pro eh, nákladní vozy nad 3,5 tuny jsme zajistili zcela stabi- stabilní a eh, kontinuální zdroj peněz. To je také jedno z eh, řešení. Hovoří se o tom, že Polsko by 1,2 miliardy euro, které byly určeny na rozvoj železničních sítí, mohlo převést na rozvoj silnic. Eh, rád bych věděl, eh, já rád bych tedy věděl, zdali je to pravda či ne. Protože i Evropská komise se ptá, zdali je tedy tomu tak, eh, či ne, protože eh, to by byl jasný precedent, který by mohl vést k tomu, že v následujících letech my odsouhlasíme vlastně spoustu železničních projektů, přidělíme jim peníze a ty peníze poté za několik let eh, poputují eh, někam úplně jinak. Já bych byl velmi rád, abyste se k tomu vy, ne pouze jako polský ministr, ale také jako předseda rady v tuto chvíli vyjádřil. Co se týče teď nových nádraží, já jsem byl opravdu překvapen, když jsme eh, dnes hovořili o eh, přeměně nebo transformaci nádraží ve Vůdži. Ještě před 20 eh, lety co se týče Stuttgartu, Eh, tak víte, s jakými problémy je to spojeno. Stejná, stejná situace je s, Br- s Brnem a já bych se v tuto chvíli chtěl zeptat, eh, jak, eh, jak tedy budeme pokračovat. To znamená, že my budeme, že Evropská unie by financovala pouze koleje a co se týče nádraží, tak to by bylo již pravomoc členských států? Takže teď prvních pět a pak mám ještě pět dalších, no druhého kola. Teď dáme tedy slovo panu ministrovi. Děkuji vám za všechny připomínky, za všechny dotazy a především eh, chci říct, že děkuji za přání úspěchu polskému předsednictví Přáli jste nám úspěch, přáli jste nám odvahu a já bych chtěl také poděkovat za vaše stanoviska, která se vztahují k těm nejzásadnějším problémům, kterým polské předsednictvo čelí a e, které jsou vlastně problémy Evropské unie jako takové. Dovolte, abych se vyjádřil k těmto otázkám a k vašim dotazům. Nejprve, co se týče e, těch e, funkčních bloků. To musím říct, že vnímáme jako důležité téma, ty takzvané FABy. Je to téma důležité a je to téma, které se objevuje pravidelně, když se hovoří o evropské politice v oblasti dopravy. Už je s námi dlouho. Polsko této otázce přikládá velký význam. A v současné době dokončujeme dohodu s Litvou a e, doufáme, že za polského předsednictví ta dohoda bude také skutečně podepsána ohledně e, sdílení Eh, vlastně eh, baltického leteckého prostoru. A to potvrdí, že opravdu vnímáme jako velmi důležitou eh, tu problematiku jednotného nebe, jednotného evropského vzdušného prostoru. Během našeho předsednictví bychom se chtěli také zabývat technickým rozměrem programu Cezar. A tento bod zmínil ne jen pan poslanec Groš, ale také paní poslankyně Bilbao. A co se týče těch dalších otázek, které jsou spojeny s leteckou dopravou, ať už se jedná o ty skanery tělesné či e, tekutiny a gely a jejich e, kontrolu a objem a bezpečnost letecké dopravy obecně, tak e, musím říct, že my přikládáme těmto tématům obrovský význam. Především, co se týče E, skanerů či skanování. To jsou citlivé záležitosti, které se dotýkají e, svobody a práv jednotlivce. Podobně jako problémy e, osobních údajů a ochrany těchto osobních údajů. Skanery vlastně tady Eh, ukazují eh, nové technologie, které mohou být užitečné, ale my musíme samozřejmě vnímat i určité rizikové eh, faktory, které jdou ruku v ruce s případným rozvojem a využíváním těchto skanerů. Minulý týden na jednání představitelů leteckého dopravy bylo přijato určité rozhodnutí, které tak napůl vychází vstříc e, požadavkům Evropského parlamentu, protože se tam jedná o zdraví pasažérů, o dobrovolném charakteru e, tedy podrobení se těmto skanerům, těmto prohlídkám a já doufám, že tento nový, e, nově koncipované řešení nalezne podporu podporu i u Evropského parlamentu. A e, ohledně financování bezpečnosti, tak e, to je téma, které tady vznesl pan poslanec Kadraui. A musím říct, že toto je téma, které také před dvěma lety e, bylo předmětem jednání e, Evropské rady, objevilo se na pořadu jednání rady a tehdy e, se vlastně to celé jednání kolem tohoto tématu zastavilo. A když se Polsko před, eh, připravovalo na své předsednictví, eh, tak eh, bylo zneseno i tato téma a objevila se určitá politická vůle zabývat se znovu touto otázkou. I když zatím nejsme úplně si jisti, že tomu opravdu bude asi nemáme dost velké páky na to, abychom toto téma znovu vznesli, ale doufáme, že během konference, kterou organizujeme letos na podzim, budeme mít příležitost o této otázce rovněž hovořit. Takže alespoň e, vlastně vznikne určitá platforma pro to, aby se možná k tomuto tématu Eh, opět eh, dostalo, aby eh, mohlo být diskutováno. A teď k otázce sítě TNT a ke zdrojům financování. Já to také vnímám jako velice důležité. Myslím si, že je opravdu zásadní udržet všechny stávající e, zdroje finančních prostředků. Samozřejmě je zřejmé, že klíčovým zdrojem jsou státní rozpočty či státní rozpočet, rozpočet Evropské unie, ale musíme rovněž velmi aktivně hledat nové zdroje financování a také proto polské předsednictví e, zahájilo rozpravu k této otázce a tato rozprava se vlastně bude e, během neformálního e, jednání ministrů dopravy dále rozvíjet. My máme všichni své vlastní zkušenosti s e, takovým tím partnerstvím soukromého a veřejného sektoru, co se týče nástroje k financování. Polsko má zkušenosti obou e, druhů, jak pozitivní, tak negativní. Nejde jenom o projekty silniční infrastruktury, ale také železniční projekty, Například my stavíme železniční zastávky, e, nádraží, které jsou financovány právě díky zdrojům soukromého i veřejného sektoru, tak jak o tom také hovořil pan Kramer a ono je to dobrou zkušeností, protože takhle vzniká e, dobrá infrastruktura. Zároveň máme také negativní zkušenosti. E, víme, že Eurostat se zabývá velmi bedlivě veřejným zadlužením, které je eh, generováno také eh, vlastně v důsledku užívání systému eh, soukromých a veřejných partnerství. Tento problém musíme překonat, abychom nějak nenarušili, nespomalili proces modernizace a další výstavby dopravní infrastruktury. A ještě k EMSA. Eh, agentura pro bezpečnost námořní eh, dopravy a eh, co se týče tedy toho námořního balíčku jako takového. Je to samozřejmě téma důležité z hlediska polského předsednictví, to figuruje mezi prioritami. A zásady které, na kterých spočívá celá odborná příprava a školení námořníků. To samozřejmě je široké téma, nejde pouze o vytvářet nový moderní trh práce se všemi těmi sociálními aspekty, ale jde tady také o otázku bezpečnosti. A v této souvislosti se domnívám, že je důležité, abychom to s tou regulací nepřeháněli abychom tento sektor nezatížili příliš mnoha pravidly. A to je přesně stanovisko rady. Myšlenkou tedy e, je nepřehánět to s byrokracií, nepřehánět to s administrativou e, proto vlastně e, tady se rozdělují ty klíčové aktivity EMSA. Má se vlastně soustředit eh, na eh, ty hlavní úkoly, bezpečnost a eh, modernizaci na jedné straně a na druhé straně jsou pak tady ty ostatní doplňkové činnosti, které budou odděleny a myslím si, že tento přístup je dobrý. Myslím, že jsem odpověděl na otázku ohledně funkčních bloků letecké dopravy, takzvaných FABu a chci ještě eh, kolegyni, paní poslankyni poděkovat za to, že na to upozornila. A síť TNT, eh, tomu opravdu dáváme velký význam, dá, přikládáme velký význam propojením s třetími státy. Myslím, že to je opravdu důležitý přístup. Evropská unie má ještě další úkol. Polský premiér, eh, když hovořil o prioritách polského předsednictví na plenárním zasedání Evropského parlamentu, zmínil to, že vytváření partnerství a především vytváření východního partnerství bude mezi našimi hlavními úkoly. A já musím říct, že jsem velice rád, e, jako e, že mohu říct jako předseda rady, že teď máme velmi praktické potvrzení tohoto prohlášení právě v oblasti dopravy. Tady vlastně e, jde o vytváření propojení, spojení s třetími státy a především s těmi, které spadají do programu východního partnerství. A ještě k tomu železničnímu balíčku. Nejdůležitější otázky které byly diskutovány v radě, se týkají financování, regulace trhu, a železničních služeb. A rovněž takzvaného unbundlingu. A to jsou eh, E, témata, která budou nepochybně diskutovaná i zde v Evropském parlamentu a stanovisko Evropského parlamentu bude nepochybně definováno. A v té chvíli vlastně e, nastane další fáze práce na této mimořádně významné, na tomto mimořádně významném balíčku e, legislativních návrhů. Tady jde také o snižování emisí. Železnice jsou takto vnímány a e, to vedle námořní dopravy, na což občas trochu zapomínáme. Zmínili jsme se o tomto charakteristickém rysu, když jsme mluvili o námořní dopravě. Ale stojí za to e, si uvědomit, že když hovoříme o snižování emisí CO2, tak samozřejmě i silniční doprava by měla eh, se popasovat s touto velkou výzvou a jsou tady věci, které i v silniční dopravě by mohly být realizovány. Já eh, bych vám nerad teď uváděl příliš mnoho příkladů ze své vlastní země, ale během plenární rozpravy eh, jsem Eh, zmínil některé z těchto věcí a teď využiju příležitosti, abych se k tomu vrátil na dnešním jednání. 1. července, od 1. července uplatňujeme vlastně fungování takového elektronického systému pro vybírání mítného. Eh, je to eh, s, trochu, s takovým trochu spožděním, co tento systém vešel v platnost. Tarify jsou propočítávány takovým způsobem, že nejnižší mítné platí ti řidiči, kteří eh, mají nejčistší v uvozovkách vozy, to znamená vozy, jejichž motory E, produkují nejnižší e, úroveň emisí CO2 a nám se zdá, že toto je velice zdravý, správný způsob, jak se k celému tomuto eh, problému postavit. Už jsme o tom mluvili, když jsme hovořili o eurovinětě, ale eh, každopádně, eh, i když už teď mám trochu pocit, že jsem svůj čas přetáhl, tak jsem to chtěl zmínit a ještě se k tomu vrátíme. A transfer 1,2 miliard eur z železniční dopravy na silniční projekty. To byla další otázka. Proč vůbec tato myšlenka vznikla? Jak vznikla? No, e, bylo to poprvé, co Polsko vlastně E, začalo realizovat takový e, velký soubor, dalo by se říct, e, projektů infrastruktury, ať už v železniční či silniční dopravě. A najednou vznikl obrovský trh v Polsku. A vlastní kapacita, stavební kapacita naší země již nepostačovala. Zároveň celá řada evropských zemí, Eh, začala své vlastní projekty zpomalovat, či je dokonce omezila. A my jsme se mezi tím stali příjemci poměrně velkých finančních eh, částek. Otevřeli jsme tedy naše vlastní trhy a to eh, vedlo k tomu, že ceny začaly klesat, protože se tady objevily různí, různé nabídky, byla tady větší konkurence a snížily se tedy ty náklady, které e, oproti původně uvažovaným nákladům. Takže v souladu s principy, tak jak jsou implementovány v Evropské unii, a v souladu s tím, že bylo třeba tyto projekty nějakým způsobem eh, do té perspektivy umístit, eh, vznikla situace, kdy už prostě není, eh, nejsou nějaké další projekty v železniční dopravě. Prostě jedno euro Eh, není možné dopustit to, aby byť jedno euro daňových poplatníků bylo eh, využito špatně, či bylo eh, vlastně zmarněno. Proto jsme se rozhodli, že ten že ty projekty přesuneme do dalšího sektoru. Pracujeme na nových projektech a v rámci nových finančních výhledů tento nepoměr bude již vyvážen, vyrovnán. Eh, takže tady prostě šlo pouze o to, že nechceme eh, zmarnit ty finanční prostředky, které jsou k dispozici. A my jsme tedy navrhli tento určitý finanční eh, převod, a Evropská komise řekla, že tedy možná by se ty finanční eh, prostředky mohly využít na nějaké menší projekty, ne na nějaké nové velké projekty, ale třeba na modernizaci stávajících eh, eh, naší součástí infrastruktury. Takže s tím vlastně jsme pak začali pracovat. Tak máme tady ještě šest řečníků, proto jsem teď trochu propadl panice s tím časem. Eh, protože už nám ho příliš mnoho nezbývá. Takže prosím kolegy, aby hovořili maximálně tři minuty a pak se pokusím tedy omezit i pana ministra. Pan Zasada, prosím. Děkuji. Vážený pane ministře, děkuji za vaši dnešní návštěvu. Jsem velice rád, že se tady můžeme setkat na výboru pro dopravu a cestovní ruch. Přeji vám hodně štěstí do práce, zejména v oblasti jednotného evropského nebe. Jste pol- polský politik a mě dnešní Polsko trochu připomíná EU. Jsou tam regiony, kde můžete dojet na letiště po moderních eh, silnicích, ale jsou také oblasti, které nemají ani moderní silnice, ani moderní letiště. A připomínám, že v Polsku jsou ale i oblasti, kde úplně chybí základní infrastruktura, ať už se jedná o silnice, eh, koleje a nebo vnitrostátní říční cesty. Chci tedy připomenout, že je třeba učinit ještě mnoho, eh, abychom vůbec dosáhli evropských standardů. Jsem rád, že vznikají nové kilometry dálnic jak v Polsku, tak i jinde v Evropě, protože to znamená méně eh, lidí eh, umírajících na silnicích. A jsem také rád, že dochází ke změnám v systému železniční dopravy. To je v souladu s eh, vlastně provázaností jednotlivých dopravních typů v Evropě. Také jsem rád, že dochází k úpravám vodních toků Vistuly a Odry v Polsku. Vy jste hovořila také o bezpečnosti. Já bych se v této souvislosti chtěla zpět ještě na jeden pilíř, a to je ekologický aspekt. Vím, že polská vláda se e, zaměřuje na zelené koridory, na propojení jednotlivých typů dopravy. Jaké jsou tedy plány polského předsednictví v této oblasti A jak vidíte rozvoj koridoru mezi Baltským mořem a Jaderským mořem? Co s tím můžete dělat? Děkuji. Nyní pan Liberacký. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo rady, pane ministře, nejprve bych chtěl podpořit ta vřelá slova která již zazněla na vaší adresu, ale chtěl bych se vrátit k jedné otázce, eh, o které hovořil pan Elka Drauj. Mně se eh, líbil váš komentář eh, o strategickém významu evropských sítí. Pro mě to je velmi důležité téma. Souvisí to i s rozpočtovými otázkami. Návrh rady je, že o 10 tedy 1,2 milionu eur, by se měly snížit výdaje do dopravy. Pane ministře, prosím, změňte toto rozhodnutí. A v roce nyní pro období 2014 až 2020 Existují dva návrhy. Chtěli bychom, aby došlo k zásadnímu nárůstu výdajů do transevropských sítí propojením Fondu soudržnosti a e, dopravních sítí. Ty finanční prostředky lze nalézt v různých oblastech. E, v podstatě vzniká několik set kilometrů nových dálnic ale to není všechno. Není to prostě jednotný systém. A je tedy důležité k tomuto konceptu přistupovat holisticky v rámci celé strategie. Myslím, že ministři dopravy by měli do toho více co mluvit, pokud jde o realizaci strategie. A třetí komentář. Líbí se mi váš přístup k námořním otázkám v návaznosti na výcvik námořníků a na vznik koridorů. Samozřejmě na to můžeme spolupracovat s německými, českými, maďarskými kolegy. Měla by to být naše vlastní iniciativa, pokud jde o koridory, tedy na těch říčních cestách. A já doufám, že se to podaří. Tím spíše, že už se také buduje koridor S3 na polské straně. To by bylo velice uh, Eh, to by byla velice dobrá cesta vlastně ze severských zemí až do Středomoří. Děkuji a těším se na vaše předsednictví. Děkuji, pan Kanča, rovněž na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i vám, pane ministře. Myslím, že vystoupení vašeho premiéra na plenárním zasedání a také vaše vystoupení dnes eh, naznačují, že skutečně během tohoto pololetí bychom mohli odvést eh, dobrou práci. Eh, přeju vám tedy hodně štěstí a hodně úspěchu do tohoto pololetí. Pane ministře, Myslím, že během nadcházejících šesti měsíců eh, tady alespoň pro náš výbor jsou hlavně dvě věci. TEN doprava a eh, jednotné nebe. To jsou skutečně dvě velká témata, která nás čekají. Už jsem tady slyšela otázky kolegů a vaše odpovědi, eh, pokud se týče zdrojů a financování. V září se tedy setkáte s kolegy ministry, dobře, ale uh, už dva roky vlastně v podobném duchu hovoří i vaši předchůdci. Eh, často byla vůle najít nějaké vlastní zdroje, nějaký specifický fond. Zazněly nejrůznější návrhy. A já bych eh, vás chtěl trochu ještě více popostrčit a zeptat se, zda skutečně existuje vůle pro to, co eh, říkal Barroso, co říkal váš premiér. Je tady opravdu snaha držet se tohoto směru a pokud ano, použijeme ty eh, vzácné zdroje, které máme k dispozici a doplníme financování. A nebo se budeme vlastně rozhodovat pro jednotlivé projekty, pro jednotlivá eh, partnerství soukromého veřejného sektoru, pro jednotlivé infrastruktury. Tam se tedy zda, tady existuje vůbec vůle jít touto cestou, protože máme tady racionalizaci využití těch rozpočtových eh, položek, které máme k dispozici a kterých není mnoho. Ovšem stále se nám nedaří učinit tento kvalitativní krok ku předu. Musíme investovat a také ale eh, se chovat eh, úsporně v této složité době. Myslím, že to by byla skutečně skvělá služba našim zemím. Včera jsme tady měli diskusi o přepracování železničního balíčku. Musím říci, že toto téma je nadále velice nejasné a já se ptám, zda tedy máte skutečně zájem na tomto přepracování v duchu liberalizace, anebo zda prostě jen chcete tuto kapitolu uzavřít a otevřít jinou. To je otázka, která opravdu vyžaduje více záruk. A ještě jedna drobná připomínka, pane předsedo, tři minuty je opravdu velmi málo. Pokud jde o finanční výhledy, já jsem viděl dokumenty komise a pokud jde o plánování TNT, tam se zcela zapomnělo na západní Balkán a to, myslím, není dobré plánování. E, tyto země zatím nejsou členy EU, ale do roku 2020 se dá očekávat, že ta situace se změní. Děkuji. Já vím, že tři minuty jsou málo, ale koordinátoři hovořili déle, než měli a proto teď ostatní mají méně času. Pan Fleckenstein, prosím. Pane ministře, i já bych vám rád popřál mnoho úspěchu do následujících měsíců. Zmínil jste agenturu EMSA. Myslím si, že to je právě dobrý příklad dobré spolupráce, která může existovat mezi polským předsednictvím a tímto výborem. E, již proběhly proběhla neformální vyjednávání. Já jsem si jistý, že tak budeme pokračovat i v budoucnosti. Teď eh, hovoříme o možnosti dojít k souhlasu v rámci v prvním čtení. To samozřejmě nezáleží pouze na nás nebo na vás, protože víme, že to všechno záleží na dalších 26 členských státech. Dále jedna prozba. Ne pouze ty materiály, které dostáváme přímo, jsou pro nás důležité, nýbrž potřebujeme vaší eh, podporu i u dalších věcí, například u směrnici, která, která, u směrnice, která se týká koncesí, protože my jsme eh, se v tuto tomuto tématu hodně věnovali a teď přes zadní dvířka eh, vlastně do situace kterou jsme neúplně očekávali, takže se o tom určitě budeme ještě dále bavit. Co se týče toho letišního balíčku, ten je důležitý, co se týče toho, toho pozemního odbavování, tak to je samozřejmě důležité, ale je třeba zohledňovat v každém případě zaměstnance a jejich zájmy a dovedu si představit, že ta vyjednávání budou ještě hodně důležitá, je hodně složitá. Ok. Děkuji, tak bylo to minuta 50. A pan Koch? Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, děkujeme za všechny informace, které jste nám dal. E, já samozřejmě sdílím to, co vy jste zmínil ve vašem programu a budeme vás samozřejmě podporovat. Nicméně mi chyběly informace ke třem e, tématům. Samozřejmě chceme mít hospodářský růst, budeme mít hospodářský růst a mohl byste mi říct, e, co v této souvislosti můžete říct k růstu dopravy. Co se týče energetické účinnosti, samozřejmě všichni víme, že v tuto chvíli využíváme ropu, ale ropou nebudeme mít navždy. Máte nějakou představu v této souvislosti? A co se týče bezpečnosti na silnicích, jaké představy máte eh, vy? Takže co se týče hlavně přepravy ve nákladních vozech a co se týče mítného? Děkuji, pan Koch. To byl ještě lepší výsledek. A nyní paní Gurmaj. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás tady jménem maďarských socialistů. Doufám, že vaše předsednictví bude pokračovat ve strategii pro Podunají a bude se zaměřovat na intermodální přepravu, kde by se vlastně měly i evropské řeky využívat k dopravě. Doufám tedy, že se tomu budete věnovat. Říkal jste, že Zmiňovala jste se o projektech TNT, já jsem ráda, že bude neformální ministerské zasedání. Nicméně myslím, že pro nás by také bylo důležité vědět, Jaké jsou hlavní plány, jaké eh, regionální eh, složky, na, na které regionální složky se chcete zaměřovat? Eh, na propojení kterých regionů. Pokud jde o financování, myslím, že skutečně se musíme soustředit na novou politiku soudržnosti, jak ji zapracovat do tohoto program, programu. Dále k východnímu partnerství. Mě by opravdu zajímalo, jaká jsou eh, řešení polského předsednictví, pokud jde o dopravní aspekty eh, východního partnerství. Jak hodláte pro, prohloubit dopravní integraci s těmito zeměmi, když tam vlastně koexistují různé typy hraničních kontrol? To není vůbec jednoduché. A jakožto žena bych také ráda chtěla zdůraznit sociální aspekty dopravy, zejména v železnicích, kde je mnoho zaměstnanců ehm, vlastně starších 50 let a ještě jsou to ženy. Pokud jde o železniční balíček, chtěla bych zdůraznit rovný přístup ke službám a chtěla bych se také zmínit o právech eh, cestující v, leteckých do, mm, v letecké dopravě. Co, jak dáte přistoupit k otázce nízkonákladových společností, které jsou stále problematičtější? Děkuji a nyní paní Lichtenberger. A... Srdečně děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já bych se ráda vrátila k několika věcem, které jste zmínil ve svém projevu. Uh, za prvé, co se týče soukromo-veřejného partnerství a jejich projektů. Víme, že u velkých projektů existují problémy už od začátku. Nicméně i u malých projektů, které dokonce vyhrály různé ceny, dochází k tomu, že nakonec v podstatě jak si ten soukromý partner odpadá a za všechno přibírá zodpovědnost eh, veřejný sektor. Například eh, jeden eh, projekt se týkal vystavení jaksi nové silniční tratě právě kvůli mistrovství ve fotbalu. Eh, teď v podstatě došlo k tomu, že byl osloven čínský konglomerát a já si myslím, že tady bychom měli být opravdu velmi kritičtí, protože nesmíme se nebo nelze se pořád řídit pouze principem to nejlevnější je nejlepší. Musíme se zaměřit také na kvalitu. Vy jste hovořil také o tom, že v podstatě může docházet eh, k přelévání peněz z jednoho balíčku do druhého. Já si myslím, že to může být smysluplné eh, v situaci, krize. To znamená, že ve chvíli, kdy stát v podstatě spolu rozhoduje, to znamená, že ve chvíli, kdy tedy eh, existuje nějaká krize a kvůli určitým restrikcím nemůže jaksi eh, docházet k určitému financování z soukromého Eh, sektoru, tak tady já to chápu. Nicméně přelévání peněz eh, z balíčků, eh, které se zabývají podporou železniční dopravy k silniční dopravě, tak to tady si myslím, že je to už trošičku pochybné. To znamená, že musíme zajistit, abychom nestratili část transevropských železničních sítí, zatímco bychom čekali na vytváření nebo dopracovávání jiných projektů. Prosím vás, e, e, dále jsem chtěla e, říci, že nesmíme nesmíme si myslet, že privatizace je odpovědí eh, na všechno, protože například co se týče pozemního odbavování, tak tady v podstatě došlo ke ztrátě jaksi schopnosti komunikace a všechny problémy, které z toho vycházejí, si nakonec v konečném důsledku odnášejí pasažéři sami. Děkuji, pane ministře vaše kolegyně už asi stojí venku, ale prosím, abyste tedy odpověděla na ty jednotlivé otázky co nejstručněji. Děkuji, pane ministře, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit být co nejdisciplinovanější a co nejstručnější a zároveň odpovědět na všechny otázky, které mi byly položeny. Co se týče toho jednotného leteckého prostoru, o něm jsem hovořil již na začátku, to znamená, že to nemusím opakovat. Já bych z toho důvodu rád přišel k druhé otázce, co se týče těch zelených koridorů. Polské předsednictví se bude v každém případě zabývat vytvářením zelených koridorů, ale v první řadě je třeba nalézt velmi jasnou, precizní definici zeleného koridoru, definici, která by byla obecně uznávaná, takže to je na prvním místě. Musí to být definice, která bude všemi akceptována. Jde o koridory, které jsou multimodální, a díky nímž dochází ke snižování uhlíkových emisí. Takže to je to, co pod tím v podstatě všichni rozumíme. Nicméně si myslím, že tady je třeba ještě vypracovat opravdu konkrétní definici. V září ve Štětíně se bude konat eh, velká konference k tomuto tématu a já vás, dámy a pánové, opravdu všechny na tuto konferenci ve Štětíně zvu a hlavním tématem této konference budou samozřejmě, jak jsem již zmínil, zelené koridory. V této eh, souvislosti mohu říct ještě následující. Středoevropský koridor je samozřejmě opravdu velmi důležitý eh, z mého úhlu eh, pohledu a samozřejmě, že je třeba splnit ty předpoklady, které v tuto chvíli existují, ale v tuto chvíli nemůžeme hovořit o detailech, o nich budeme opravdu hovořit až ve Štětíně pan Bogus Liberacký eh, položil opravdu velmi, velmi komplikovanou a složitou otázku. Protože ta, ty nejsložitější otázky se většinou opravdu vždy týkají peněz. Hlavně když eh, hovoříme o rozpočtu, tak tady eh, samozřejmě Evropská komise předložila svůj předběžný návrh. a to 29. června. V tuto chvíli musíme samozřejmě si vyčkat, musíme počkat na další detaily, na víceletý rozpočtový finanční plán. Eh, uvidíme, k jakým změnám tam došlo. Musíme zjistit, zdali ten další víceletý eh, finanční rámec nám poskytne dostatek peněz, hlavně dostatek peněz na environmentální opatření a já samozřejmě doufám, že tomu tak bude. Ono to bude také velmi mnoho záviset na vás, zrovna na vás vás na vašem výboru, protože eh, právě o to tady jde, abychom my se tady snažili opravdu eh, nejen jednat, ale i dosahovat velmi eh, účinných rozhodnutí. Takže to k této oblasti. Dále. Další finanční otázky byly zmíněny kolegou Kančanem. A tady musím opět odkázat na to, co jsem právě řekl. To znamená, musíme v tuto chvíli si opravdu počkat, než dostaneme ten detailní návrh komise. Až poté, až poté, co ho obdržíme, budeme moci vypracovat nějaké detailní stanovisko a ve chvíli, kdyby to bylo samozřejmě nutné, tak budeme přijímat společná opatření. A budeme spolupracovat tedy jako Rada a Evropský parlament společně. Co se týče železničního balíčku, tak k němu tady padla také ještě jedna otázka. Tady chceme dojít k nějakému konečnému řešení u otázek, které předložila komise v souvislosti eh, s revizí prvního železničního balíčku. A i v této oblasti já počítám s tím, že naše spolupráce bude velmi dobrá. Tím mám na mysli spolupráce s Evropským parlamentem. Dále, pan Fleckenstein. Vy jste zmiňoval letišní balíček. Pro nás tento letišní balíček je jednou z hlavních priorit. Je opravdu hlavním, eh, hlavní prioritou našeho předsednictví v oblasti dopravy. Tady se budeme soustředit na otázky, které souvisují hlavně s tím pozemním odbavováním, ale to neznamená, že zanedbáme všechny ostatní otázky, které se vyskytují eh, v tomto letišním balíčku. Nicméně to nejdůležitější pro nás v tuto chvíli je to, aby došlo k pokroku v oblasti služeb poskytovaných na zemi, to znamená k tomu pozemnímu odbavování. Možná, že v tuto chvíli je opravdu předčasné zacházet nějak do detailu, protože my přece ještě nemáme konečnou verzi eh, dokumentu, který musí předložit Evropská komise. To znamená, že ve chvíli, kdy ten eh, dokument budeme mít, tak samozřejmě zohledníme i vaší poznámku. V každém případě se budeme zabývat i tím, co říká paní kolegyně Gujmaj. Myslím si, že tímto jsem odpověděl na všechny otázky, které zde zazněly a v tuto chvíli pouze ještě trošku obecně bych rád zaujal stanovisku k tomu, co zde zaznělo. My jako Evropská unie, jako Evropský parlament, jako Evropská rada se musíme musí, musíme uvědomit, jaký vztah má Evropská komise k Bílé knize. Naším cílem je vytvoření jednotného dopravního prostoru v Evropské unii. Ten systém musí být jednotný, společný a zároveň také velmi výkonný a účinný, musí fungovat. A z toho důvodu musíme mít také k dispozici příslušné nástroje, mezi nimi jsou samozřejmě také i finanční nástroje. A to bude pro nás samozřejmě hlavní v rámci našeho předsednictví. Děkuji. Pane ministře, eh, předsedo rady, eh, já vám chci poděkovat za všechny odpovědi. I eh, další otázky by nepochybně mohly zaznít, ale máme tady vašeho kolegu, který trpělivě čeká, až na něj přijde řada, takže budeme muset skončit tuto část a musím říct, že vám ještě jednou srdečně děkuji Těšíme se na eh, nadcházející šestiměsíční spolupráci. Takže paní ministrině Sobieraska. Takže, vážené kolegyně, vážení kolegové, Prosil bych eh, všechny, kteří chtějí opustit sál, aby tak učinili co nejrychleji. A ti z nás, eh, kteří si eh, přejí lechnout paní ministrini Soběraskou, Eh, vyzývám, abychom tedy se stišili a mohli vyslechnout paní ministrině pěkně v klidu. Vážená paní ministrině, děkuji, že jste přišla. Omlouváme se za šestiminutové spoždění. Eh, pan ministr eh, za to může, ten tu teď není, takže se nemůže bránit. Každopádně vy teď jste na řadě a na pořadu je cestovní ruch. Prosím. to dla mě. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, pro mě je opravdu velkou ctí a radostí, že mohu dnes být s vámi ve vašem výboru pro dopravu a cestovní ruch a mohu hovořit o prioritách polského předsednictví v oblasti cestovního ruchu. Je mi jasné, že doprava je opravdu velmi důležitá, je velmi důležitá i pro cestovní ruch. A proto se samozřejmě ne, proto já sama se nedívím tomu, že vás velmi zajímá oblast dopravy, ale pokud byste mi dovolili, tak bych v tuto chvíli se hned vrhla na ty nejdůležitější otázky, které souvisejí s cestovním ruchem. Chci říci, že Evropská komise se stále snaží podporovat ten toto důležité odvětví. A vím, že tak činíte i vy jako výbor a chci říci, že i my jako polské předsednictví se budeme snažit toto odvětví podporovat a budeme se také snažit dále zajistit dobrou spolupráci eh, mezi námi a Evropským parlamentem, protože díky této spolupráci se nám podařilo již dosáhnout mnohých pozitivních změn, hlavně tedy co se týče období po přijetí Lisabonské smlouvy. Já si myslím, že nemusím opakovat nebo zdůrazňovat, jak důležitým eh, je pro nás cestovní ruch. Je to odvětví, které má velké dopady na hospodářský růst, na eh, pracovní místa a také na pozitivní image, které má Evropa před celým světem. Je to v podstatě odvětví, eh, které v tuto chvíli počítá již skoro se dvěma miliony podniky, jde většinou o malé a střední podniky, to přesné číslo je 1,8 milionů podniků a to jsou eh, podniky, které eh, jsou zodpovědné za 4 hrubého domácího produktu a také 4 eh, pracovních míst eh, připadá na tento cestovní ruch, to znamená na toto odvětví. To znamená, že je to odvětví, které je velmi důležité. Evropská unie e, stále více a více podporuje cestovních ruch a hlavně v souvislosti s narůstající konkurence schopností e, v oblasti cestovního ruchu na celém světě. Po finanční e, krizi a všech těch negativních dopadech této krize si myslím, že v oblasti cestovního ruchu dochází opět dospět eh, k, vzá, k zásadní vzpruze. Nicméně i cestovní ruch se stále potýká se zásadními výzvami a problémy. Uh, Nicméně pro celé odvětví v tuto chvíli existují nové příležitosti a nové možnosti. Myslím si, že tyto nové možnosti a příležitosti musíme lépe analyzovat, musíme více mm, intenzivně se zaměřit na snahy, které podpoří a zlepší konkurenceschopnost cestovního ruchu. Díky Lisabonské smlouvě a hlavně článku 6 se pravomoci v oblasti cestovního ruchu rozšiřují a když se na to podíváte, tak vidíte, že tady máme již e, více pravomocí, které nám pomohou koordinovat a zlepšovat e, spolupráci e, mezi členskými státy. Kromě toho, hlavním cílem, jedním z hlavních cílů Lisabonské strategie, Lisabonské smlouvy je podpora konkurenceschopnosti a to i v oblasti cestovního ruchu. To znamená, že eh, my všichni víme, že podpora konkurenceschopnosti v odvětví eh, cestovního ruchu je úzce napojená také na hospodářský růst a udržitelný rozvoj. Jedním z nejdůležitějších eh, programů nebo jedny z nejdůležitějších programů a projektů v tuto chvíli jsou právě projekty z oblasti cestovního ruchu. To znamená, cestovní ruch hraje opravdu velmi zásadní roli. Když se podíváme na eh, místo, které zaujímá cestovní eh, ruch v rámci strategie 2020, tak eh, nedávno jsme se v podstatě dozvěděli, že Evropa je jednou, nebo je právě tou nejoblíbenější jednou z nejoblíbenějších turistických destinací, to víme podle posledních závěrů nebo podle posledního sdělení Evropské komise. A v tuto chvíli hovoříme o čtyřech hlavních věcech. Udržitelný rozvoj růst, konkurenceschopnosti, eh, a podpora Evropy jako nejpopulárnější turistické destinace a dále podpora finančních prostředků, které podporují cestovní ruch. To jsou tedy hlavní hlavní priority, které také velmi dobře zapadají do strategie 2020. Také jsou v souladu s těmi novými kritérii a a prioritami nové politiky cestovního ruchu. To znamená, v první řadě se samozřejmě soustředíme na konkurenceschopnost podniků v odvětví cestovního eh, ruchu a to samozřejmě eh, úzce souvisí s analýzou současné situace a s doporučeními. V tuto chvíli máme za sebou dva eh, roky finanční krize, máme za sebou také výbuch sopky, což jsou všechno věci, které měly na cestovní ruch na celém světě v velké dopady. Po všech těchto událostech také je třeba ještě zmínit eh, situaci v severní Africe, to znamená, že my opravdu v tuto chvíli hledáme nové směry pro cestovní ruch, což eh, samozřejmě pro nás všichni představuje obrovskou výzvu. Co se týče konkurenceschopnosti, tak v této souvislosti polské předsednictví se chce zaměřit na dvě hlavní oblasti vytváření a podpora sociálních, sociálních a ekonomických eh, principů nebo základů eh, díky nímž eh, by se státy mohly lépe přizpůsobovat novým výzvám cestovního ruchu. To znamená, že potřebujeme nové údaje, potřebujeme nové definice údajů, které již existují a které ještě potřebujeme. To znamená, údaje, které v tuto chvíli máme, si myslíme, by měly být lépe využívány. Tím bychom vlastně Eh, se zbavili těch mezer, které existují v tuto chvíli. To znamená, že potřebujeme také zásadně lepší statistické údaje z oblasti cestovního ruchu, které bychom mohli využívat. Kromě toho si myslíme, že eh, výměna informací eh, mezi středními a malými podniky by měla být lepší a to hlavně v souvislosti s demografickými a klimatickými změnami. Musíme samozřejmě přizpůsobovat eh, poptávku nabídce nebo nabídku poptávce a eh, uvědomovat si, že se můžou stát takové věci, jako je například výbuch sopky a zajistit, aby podniky na to mohly včasně dobře reagovat. No ale co se týče aktivit, které budou probíhat v rámci polského předsednictví, budeme se hodně eh, soustředovat na inovace a na nové informační a komunikační technologie. To jsou věci, které jsou pro cestovní ruch eh, zcela zásadní. Jsou zásadní pro podporu cestovního ruchu a také pro lepší propojení mezi oblastí cestovního ruchu s jinými odvětvími využívání komunikačních a informačních technologií eh, ze strany eh, podniků v odvětví cestovního ruchu, tak eh, to je opravdu velmi rozdílné. Tady musíme zajistit lepší přístup k finančním zdrojům, protože tady velmi často dochází k tomu, že jednoduše neexistují nebo nejsou k dispozici dostatečné finanční zdroje, které by umožnily přístup k těmto technologiím. To znamená, že v první řadě případě musíme provést analýzu a poté eh, vymyslet a podpořit řešení. Tyto nové technologie jsou v některých eh, oblastech již velmi rozvinuté, nicméně co se týče právě vztahu eh, B2C, tak tady máme ještě velký potenciál ke zlepšení. Dále, co se týče dalších priorit. Polské předsednictví chce zorganizovat v fórum, které se bude odehrát mezi 5. a 7. říjnem v Krakově. Bude to velmi důležité fórum, fórum, které je velmi důležité pro všechny podniky z odvětví cestovního ruchu a my máme tu naději, že v rámci tohoto fóra budeme mít možnost hovořit o všech těch nejdůležitějších eh, bodech a výzvách, hlavně co se týče tedy podpory konkurence, schopnosti. Eh, kromě toho ve stejnou dobu se bude odehrávat neformální schůzka ministrů pro cestovní ruch. Budeme hovořit také o sdělení Evropské komise sdělení, které, se, e, který, které má název Nový konsolidovaný rámec pro e, politiku Evropské unie v oblasti cestovního ruchu e, z června roku 2010. To znamená, že půjde o, analýzu tohoto dokumentu a o projednání možných pozměňovacích návrhů či dodatků k tomuto sdělení. Dámy a pánové, Evropský parlament již několikrát dokázal, že i pro něj je cestovní ruch velmi důležitým hospodářským faktorem. Eh, spousta aktivit vznikla díky iniciativě Evropského parlamentu, například příprávná eh, iniciativa v rámci projektu Calypso, což bylo velmi důležité pro právě sezónní pracovníky a pro větší rovnováhu. A právě tato aktivní role Evropského parlamentu je opravdu velmi důležitá a měla v minulosti velmi dobrý dopad pro politiku politiku cestovního ruchu. Evropský parlament dal spoustu nových eh, dobrých impulzů a to i v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. Já bych vám v tuto chvíli ve vašem výboru velmi ráda poděkovala. Poděkovala bych ráda Evropskému parlamentu a vašemu výboru, který eh, hrál tak důležitou roli při podpoře cestovního ruchu v minulosti. Eh, co se týče eh, spolupráce mezi Evropským parlamentem a Radou Evropské unie, tak já mám prozatím pouze pozitivní zkušenosti a já doufám, že naše spolupráce bude i v budoucnosti velmi pozitivní. A v tuto chvíli jsem vám k dispozici, pokud byste měli jakékoliv otázky. Děkuji. Děkuji, paní ministrině. Mám tady pět řečníků. Fianze Danelis, Kramer, E, paní Vildis a pan Zepka. Jestli nikdo další se nehlásí, tak to tímto také uzavřeme. E, prosím, pane kolego, za EPP. Děkuji, e, pane předsedo. Paní ministrině, vítejte v našem výboru. Nejprve dovolte, abych řekl, že s velikým potěšením zaznamenávám, že jste do vašeho programu zapracovali určité důležité prvky z vašeho akčního programu a teď je možno říct, že v oblasti cestovního ruchu je řada pozitivních aspektů, protože tady je společná vůle celé řady institucí. Evropská komise přišla s velmi dobře načasovaným sdělením, k tomu jsou tady konkrétní projekty. V září Evropský parlament přijme zprávu z vlastní iniciativy, která tvoří důležité druhé období, druhou fázi pro posílení této strategie. Navíc máme výborné vztahy s předchozími předsednictvími, konkrétně s belgickým, eh, které v rámci eh, Rady o konkurenceschopnosti v říjnu loňského roku hodně eh, cestovní ruch prosazovalo a věřím, že i vaše předsednictví půjde touto cestou. Nejprve otázka zdrojů. Jak to víme, jak to víte i vy, finanční zdroje naplánované na e, rok 2012 jsou v návrhu rozpočtu velice nízké. Ona už to je situace z minulosti. My jsme to ostatně také zdůraznili v našem stanovisku k návrhu rozpočtu na rok 2012. Nehledě na situaci v roce 2012 už se vlastně hovoří o finančních výhledech na rok 2014 až 2020 a to je velice důležité. Je třeba získat to, co jsme žádali několikrát, specifické eh, eh, vlastně linky na e, cestovní ruch. Je to zásadní, zároveň je třeba také naplánovat finanční zdroje pro cestovní ruch v oblasti v e, souvislosti s inovacemi a konkurenceschopností a je také třeba povzbudit e, členské státy, aby velkou část finančních zdrojů, které již existují v rámci strukturálních fondů, využili pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků cestovního ruchu vzduchu. Jsou tady možnosti, které jsou skryté, nejsou dobře viditelné, není až tak snadné je užívat, ale je třeba tak učinit. A konkrétní dotazy. Ve vašem programu kladete významný důraz na potřebu revize e, vlastně těch, té směrnice o organizovaných e, Eh, takzvaných package tours. Eh, vy jste hovořila o výsopečném výbuchu, o událostech na Blízkém východě, to jsou jak živelné či jiné eh, události, které se promítly na eh, cestovním ruchu. Tady si myslím, že trochu pokulháváme a potřebujeme text, na kterém bychom mohli pracovat a my ho už další dobu jako parlament eh, žádáme. A ještě něco, co mi připadá jako členovi výboru pro, pro dopravu a cestovní ruch důležité. Kvalita té nabídky v oblasti cestovní cestovního ruchu. Trh se v současné době hodně rozšířil. My máme možnost na evropský kontinent přitáhnout desítky milionů potenciálních turistů z jiných světadílů. A Evropa by mohla tuto výzvu eh, uchopit správně, kdyby investovala do kvality. Já si myslím, že v Evropské komisi již probíhají diskuze s členskými státy a s odborníky eh, z, z tohoto sektoru, aby tady vznikly evropské značky kvality na základě eh, určité práce, která již byla v této oblasti v některých zemích vykonána. A já vás žádám o výraznou podporu, protože pouze E, zvýšením kvality můžeme tuto výzvu e, e, zvládnout. A pak jsou tady ty nové ekonomiky, které zase nejsou až tak nové, oni se už etablovaly a to je otázka víz. Já vím, že to úplně nespadá do vašeho sektoru, ale je to pravomoc, která e, se týká ministerstev pro zahraniční věci či ministerstev vnitra. My každodenně vidíme, jak e, vlastně právo, legitimní právo členských států kontrolovat své hranice, kontrolovat e, příchody a odchody, jak toto legitimní právo E, vlastně omezuje konkurenceschopnost. Je tady stále ještě příliš mnoho rozdílů ve lhůtách, ve e, formách poskytování víz a myslím si, že toto všechno se stává do značné míry překážkou pro e, cestovní ruch. A rád bych se ještě vrátil k dalším prioritám, která jste zmínila. E, nové technologie, informační technologie, komise v tomto směru věci také začala řešit. My musíme vytvářet mikropodniky e, a malé podniky, platformy, které by zviditelnily určité produkty a evropskou evropský světadíl jako e, destinaci, cílovou destinaci cestovního ruchu. A inovace na všech úrovních, to je zase něco, co eh, musí být předmětem informací, eh, ne snad jednotlivých profesí v cestovním ruchu, ale je to prostě eh, informace, která by měla být natolik pádná, že by sem při, vle, přitáhla velké, velké mm, toky účastníků cestovního ruchu. E, zatím e, se tedy po evropském kontinentu pohybují spíš Evropané, my potřebujeme získat lidi odinut. Každopádně děkuji a těším se e, v Krakově na shledanou. Děkuji a teď je tady kolega Danelis. Děkuji, paní ministrině. Musím říct, že ta prezentace, kterou jste nám tady předložila, byla velmi zajímavá. Děkuji i za vaše další připomínky. Cestovní ruch e, je vlastně již od počátku předmětem evropské politiky, evropské pravomoce. Měla by tady existovat společná politika v oblasti cestovního ruchu. Můžete nám říct, e, jaké praktické kroky v této oblasti chcete realizovat, abychom mohli prokázat, že to skutečně bereme velice vážně a že máme novou strategii pro evropský cestovní ruch? To za prvé. Za druhé, je tady obrovský rozpor. Všichni s tím asi souhlasíme. Říkáme, že cestovní ruch je velkým zdrojem příjmu i pracovních příležitostí napříč Evropou a že v této obtížné době ekonomické krize má cestovní ruch zvlášť významnou roli, že jsou do něj vkládány různé naděje a e, různá očekávání. Nicméně já mám pocit, že toto se nepromítlo do e, úrovně finančních prostředků, které cestovnímu ruchu jsou Eh, naplánovány i v rámci nadcházejících finančních výhledů? Kde jsou ty finanční prostředky, které, kterých bude zapotřebí, pokud chceme zvýšit konkurenceschopnost? Myslím, že opravdu očekáváme určité iniciativy ze strany komise s podporou rady, abychom překonali ty rozpory, které já tady prostě vnímám, protože vidím, že tady je velký rozdíl mezi našimi ambicemi a finančními prostředky. Můžeme očekávat nějaké iniciativy v této oblasti, v oblasti směrnice o takzvaný packaged tours, protože tady je celá řada nevy vážených situací, nerovností a nemůžeme opravdu hovořit o rovném eh, manévrovacím prostoru pro všechny. Pak je tady samozřejmě i eh, sociální dimenze. Tady se nedá hovořit o jednotné situaci v této oblasti. A v neposlední řadě poskytování turistických víz, vydávání turistických víz, to je strašně důležité. Lidé prostě musí mít možnost se do Evropy dostat. A co se proto dělá? I já bych rád poděkoval paní ministrině a samozřejmě přeji, přeji polskému předsednictví co nejvíce úspěchů do následujících měsíců. Vy jste hovořila o udržitelném cestovním ruchu, protože cestovní ruch může kolikrát i cestovní ruch eh, samotný zničit. Vy jste hovořila o fóru v Krakově 5. až 7. října. Jaké bude hlavní eh, téma tohoto fóru? fóra, protože v Madridě jsme se také eh, scházeli a já se ptám, zdali eh, tedy toto fórum bude mít nějaké hlavní téma. Udržitelnost v cestovním eh, ruchu je opravdu zcela zásadní. Evropský parlament se zasadil o to, aby i právě transevropské sítě byly podporovány právě i z tohoto důvodu. A já se chci zeptat, eh, zdali vy dále takovéto iniciativy budete podporovat a zdali ano, tak eh, jakým způsobem máte již nějaké konkrétní mm, jak si představy. Eh, to by nás opravdu velmi zajímalo, bylo by to pro nás důležité. Dále co se týče umluvy eh, TATA, takzvaného jaksi protokolu eh, cestovního ruchu, tak my jsme chtěli vědět, z eh, jaký postoj, jak si k tomuto tématu zastáváte vy. Budeme v tom dále pokračovat, budeme to dále rozvíjet. Co se týče těch nabídek, těch nízkonákladových, nízkorozpočtových a takzvaných all-inclusive, tak jak se na to díváte vy, protože u udržitelného cestovního ruchu mají nejvíce možností právě střední a malé podniky, protože tady jde hlavně o podporu právě těch malých, protože ty velké podniky, ty se o sebe postarají sami, to znamená, jak, jak se k tomu stavíte vy. Eh, například, co se týče i severního pobřeží Polska. Eh, eh, severní pobřeží Polska je opravdu velmi pěkné, nicméně i tady existují problémy s dopravou. Například neexistuje možnost, jak si dobře cestovat mezi Polskem a Litvou. Je tady ta otázka Kaliningradu, tak já nevím, jestli byste k tomu mohla říct něco i vy. Zamýšlíte nějakým způsobem s tím něco dělat? Paní Ayala Sendr? pane předsedo. Také já chci poděkovat paní ministrini za informace, které nám poskytla a popřát jí hodně štěstí do předsednictví. Já souhlasím s vámi, že před námi stojí opravdu výzva a jde tady také o e, právní základ, e, o který, se hovoří i v rámci diskuse o finančních výhledech. Já doufám, že i na tom foru v Krakově se podaří vyslat eh, silný signál v tom smyslu, že toto odvětví musí eh, mít nový právní základ, tak aby mohl vzniknout ambiciozní program pro to období 2014 až 2020. Já bych eh, se zmínila o některých aspektech. Hovořila jste o iniciativě Calypso, která letos končí. A jejím pozitivním důsledkem je to, že se skutečně vyvolává i takový cestovní ruch sociální povahy a zároveň se daří rozšiřovat nabídku, aby ta nabídka byla rozmanitější. Myslím, že v Evropě a i přes to, co říká pan Fidanza, stále ještě je veliký objem občanů, velké množství občanů, pro které samozřejmě tyto turistické možnosti jsou důležité a proto je třeba je posílit i o ty nové aspekty, jako je problematika zdraví, kultury a podobně. Pak bych chtěla ještě říci, že za tímto účelem bychom měli také pocílit, posílit systém integrovaných rezervací, to znamená, eh, to se objevilo i v souvislosti s problematikou výbuchu sopky. Také je třeba používat nové technologie, je třeba, aby ty systémy integrace eh, byly eh, nebo umožňovaly vytvářet vlastně takovou eh, kompletní, kompletní cestu, to nám zatím chybí. Pokud jde o informace o právech cestujících, už máme právní předpisy, ale stále více ještě čelíme v oblastech, v místech, kde se tato práva mají uplatňovat, čelíme velkém, velkým neznalostem ze strany zaměstnanců, ale i někdy samotných cestujících. Pak tady je ještě otázka harmonizace kvalitu, eh, kvality cestovního ruchu. To je věc, která samozřejmě také vyžaduje eh, soustředění na školení. Dále bych ještě připomněla potřebu pracovat na takových kompletních itinerářích. Jak víte, Evropa se zaměřuje na cíle jako Francie, Spojené království, Španělsko. Je to opravdu um, omezeno na určité oblasti a já si myslím, že je třeba vytvářet takovéto kompletní itineráře pro celou Evropu, tak um, aby ten itinerář třeba vedl, řekněme, nevím, z Francie, z Paříže, ale mohlo by to vést až na třeba druhý konec světa dílu, abychom ukázali, že Evropa má skutečně co nabídnout. Celá Evropa, ať už se jedná o gastronomickou nabídku, o kulturní památky, architektonické památky a podobně. Konečně bych také ještě připomněla otázku vízovou. To se objevuje všude, prostě se neustále opakuje tato stížnost. Je to eh, téma, které samozřejmě nespadá čistě do vaší pravomoce, je to téma širší, ale byla bych ráda, aby se docílilo toho, aby právě pro turisty se vlastně zjednodušil ten vízový režim právě eh, dnes, kdy se rozvíjí takový ten globalizovaný cestovní ruch. Takže je třeba, aby turisté měli možnost cestovat bez toho, aniž by neustále museli stát fronty na velvyslanectvích. Bylo by tedy dobré také, aby se vytvořilo třeba nějaké centrální vstupní místo a aby toto nabízeli všechna velvyslanectví. Děkuji vám. Thank you, Mr. E, więc ja chciałem przede wszystkim e, bardzo serdecznie. E, děkuji. Já bych chtěl nejprve poděkovat vám, paní ministrině, za zajímavou prezentaci. Dovolte dvě témata. Všichni, kteří tady jsme, víme, že rozvoj cestovního ruchu závisí na celé řadě aspektů životní úrovni, kvalitě života, na eh, hodnotovém žebříčku a cílech, eh, kteří si lidé stanovují a pak samozřejmě konkrétní situaci eh, té které země. Pokud je země v obtížné situaci, tak tam lidé nebudou chtít jet. A samozřejmě záleží také na tom, zdali Prostě tady eh, je působnost nějaké eh, vyšší moci. Eh, mám teď na mysli živelnou katastrofu a tak dále. To ovlivnit nemůžeme, ale určité věci na evropské úrovni ovlivnit můžeme. A proto se vás chci zeptat, paní ministrině, když hovoříme o rozvoji cestovního ruchu, zdali by mohlo být víc dbáno na dvě věci. Čas od času Evropská unie podepisuje dohody s konkrétními státy. Ne dávno Evropský parlament přijal dokument o spolupráci mezi Evropskou unii a Jižní Koreou. A teď se připravují obdobné dokumenty mezi eh, o spolupráci mezi Evropskou unii, Ukrajinou a Moldavskem. A my samozřejmě uvažujeme o tom, e, do jaké míry toto ovlivní, dejme tomu, automobilový průmysl a další průmyslové sektory. A když se diskutují takovéto návrhy dohod, tak by se vždy měl promýšlet důsledek pro cestovní ruch. To je z mého pohledu důležité. A my jsme to dosud poměrně dost uh, Eh, jaksi zanedbávali. A když si vezmeme na druhé straně v úvahu rozsah cestovního ruchu, tak je to přitom velice důležité téma. Za druhé, chtěl bych podpořit všechny ty kolegy a kolegyně, kteří tady hovořili o evropských politikách a o politikách eh, členských států v oblasti víz. Španělský příklad tady eh, může zaznít. Nemáme až tolik času, ale implementace šengenského eh, prostoru v Polsku měl obrovský dopad na rozvoj cestovního ruchu v Polsku právě ze strany e, účastníků z třetích států. Takže já bych skutečně chtěl, aby cestovní ruch byl i na pořadu e, na e, součástí agendy komisaře zodpovědného za vnitřní trh, za vnitřní fungování Unie. Pokud řekneme A, musíme říct také B, musíme myslet na bezpečnost a tak dále. Děkuji, předseda. Já bych si dovolil také říct pár slov Chci zdůraznit to, co tady eh, zaznělo z více úst ohledně směrnice o eh, těch eh, organizovaných cestách, Package Tours Directive. My jako výbor pro dopravu a cestovní ruch. Budeme mít nepochybně jasnou roli v této oblasti. Já už jsem hovořil o tom i s výborem pro vnitřní trh, ti také chtějí hrát zásadní roli. Eh, samozřejmě potřebujeme mít návrh dřív, než můžeme něco začít dělat. A možná, že bychom měli pracovat společně, abychom zatlačili na komisi v tom smyslu, aby přišla eh, s revizí této směrnice, která je již opravdu hodně, hodně zastaralá. A v zásadě musím říct, že je zapotřebí v tomto směru věci, věci posunout eh, už nás na to upozornili i představitelé leteckého, letecké dopravy. Za druhé, víza. Já vždycky říkám, že když člověk přijede na londýnský, eh, londýnské letiště Heathrow jako zahraniční eh, turista, eh, který chce spatřit eh, krásy Spojeného království, eh, tak eh, se setkáte s obrovským eh, nápisem Vítejte ve Spojeném království, ale pak vám člověk, který vypadá jako bodyguard, řekne, jak dlouho tady budete Eh, jak dlouho tady budete chtít zůstat. Já nevím, eh, jestli jsou ti eh, lidé v té pasové kontrole všichni vytvářeni podle jednoho mustru, ale nebo jestli je to ta pracovní atmosféra, v které, v které pracují, ale prostě je to zrovna nepříliš vábné. Další věc, kterou chci říct. Vy jste zmínila konferenci v Krakově a bude se soustřeďovat mimo jiné i na zvýšení konkurenceschopnosti evropského cestovního ruchu. Já myslím, že toto je důležité téma, které musíme probrat, ale musíme si uvědomit nejprve, co můžeme jako evropská destinace nabídnout, než začneme tyhle diskuze. A skutečně si nemyslím, že jsme doposud eh, úspěšně prodávali eh, tuto destinaci Evropu tak dobře, jak jsme mohli. A proč? Protože si členské státy dost eh, žárlivě všechno střežili sami. Já si myslím, že Evropa nabízí víc než hory a pláže, i když ty jsou také důležité. Michael hovořil o cykloturistice já musím, že my máme také určitou průmysl, určité průmyslové dědictví a tady je e, obrovský potenciál rozvinout cestovní ruch v těch oblastech, kde vlastně se turisté až tolik nevyskytují, protože jsou to průmyslové oblasti, industriální krajina, ale přitom je tam celá řada možností pro Evropskou unii, aby se e, turisté e, začali zajímat i o tyto části Eh, Evropy, eh, hovořila o tom i kolegyně Dajas. Myslím si, že to, eh, co můžeme nabídnout, je obrovsky košaté a rozmenité a já doufám, že se to bude také dařit. Zpráva pana finance, návrh pana Tajányho vlastně jdou tímto směrem. Začíná se tady objevovat uznání skutečnosti, že Evropa může v oblasti cestovního ruchu nabídnout víc než hory, louky a pláže. Takže prosím, paní ministrině, jestli byste teď mohla komentovat naše dotazy a připomínky. Bardzo děkuji, bardzo děkuji, paní. Děkuji vám, vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Děkuji vám za všechny dotazy. Některé se týkaly eh, stejných témat, takže vzhledem k časovému omezení se eh, pokusím být stručná a sloučit ty otázky dohromady. Zaznělo tady mnoho otázek na finanční aspekty cestovního ruchu a také se tady bylo několik otázek, které se týkaly víz. Pro polské předsednictví jsou tyto dva aspekty mimořádně důležité. Polsko má konkrétní zkušenost s novým vízovým režimem. Víme, jaký to může mít vliv na cestovní ruch právě ze zkušeností z naší země. Víme tedy, že chceme-li propagovat Evropu jako turistický cíl, je třeba vždy brát v úvahu i vízové otázky. Budeme pokračovat v práci, která již započala. a pokusíme se zjednodušit například společné vydávání víz evropskými státy i pro státní příslušníky třetích zemí. Finanční výhledy v období 2014 až 2020 jsou také pro nás velice významné. Je třeba, aby financování cestovního ruchu bylo součástí stávajících finančních mechanismů. Podíváme-li se na současné finanční výhledy, Je to tam trochu komplikovanější, ale je tam možnost vlastně využívat prostředky z politiky soudržnosti, z regionální politiky, z politiky na rozvoj venkova, tak tam tedy jsou možnosti získat finance na další rozvoj cestovního ruchu. A budeme se tedy snažit, aby vlastně i do dalšího období to bylo co nejlepší. Myslím, že nejdůležitější v tomto ohledu je směrnice 314 jak pro rozvoj cestovního ruchu v EU, tak pro rozvoj cestovního ruchu v členských státech. My bychom chtěli zajistit přeskum této směrnice, je to velice důležité. Víme, že zatím máme eh, trochu spoždění, ale eh, všechno jde správným směrem, budeme pracovat na přeskumu směrnice Například eh, zkušenost z minulého roku se sopečným popelem ukázala, že takový dokument potřebujeme. Pokud jde o to Evropské uh, fórum o cestovním ruchu, to byla otázka také pana předsedy a i dalších poslanců, chtěli bychom se zabývat zejména tím prvním aspektem sdělení komise a sice konkurenceschopností. Chtěli bychom diskutovat o nových technologiích, zejména o IKT v cestovním ruchu, jak také zlepšit přístup malých a středních podniků a především mikropodniků a jak jste o tom mluvil i vy, pane předsedo, zvyšování konkurenceschopnosti samozřejmě i znamená eh, nabízet nové konkurenceschopné výrobky, které se třeba mohou týkat i průmyslového dědictví, které v Evropě máme. Budeme také hovořit o programu EDEN 27. Eh, září u příležitosti Dne cestovního ruchu. A myslím, že to bude příležitost právě i proto, abychom upozornili na průmyslové dědictví a jeho začlenění do cestovního ruchu v členských státech. Co se týče dohod, o kterých se jedná a které se uzavírají s třetími zeměmi. Samozřejmě je dobré do těchto dohod eh, začlenovat i pasáže o cestovním ruchu. Teď se třeba jedná o eh, takovýchto dohodách s Ukrajinou a Moldavskem. A samozřejmě uzavření těchto dohod by pak mohlo mít velký dopad na cestovní ruch. Pan Kramer hovořil o cyklistice a o polské zkušenosti. K tomu bych řekla asi tolik. Je to naše priorita už dva roky. Uvědomili jsme si, že to je takový dlouhodobý projekt v, v rámci finančních výhledů Eh, máme vlastně i projekt, který financuje vytváření eh, cyklostezek v pěti eh, polských krajích. A my se snažíme i rozvíjet vlastně trasu Eurovelo 13. A Budeme na tom pracovat i nadále. Samozřejmě zase jsme rádi za to, že je tady možnost financovat to už ze současných finančních výhledů. Dále evropské eh, označování kvality, s tím eh, souhlasíme, ale neměli bychom se opakovat a vytvářet příliš velké množství různých eh, značek. Měli bychom se vždycky zaměřit třeba na několik aspektů, které jsou důležité pro cestovní ruch, aby to bylo přehledné třeba i pro turisty, kteří přicházejí z mimoevropským, z mimoevropských zemí. Uh, my samozřejmě víme, že je důležité propojení jednotlivých zemí, jako to hovořila paní Ayala Sender. Je to důležité pro hospodářství jednotlivých zemí. A víme, že to má pozitivní výsledky, když se evropské regiony propagují například v Japonsku, ve Spojených státech, v Číně a nabízejí-li se společné tak turistické produkty. To je velice úspěšná snaha, ve které by se mělo pokračovat i nadále. Mimo jiné už je to i součástí 21 eh, prováděcích opatření, které jsou navržena v sdělení komise. Eh, pane předsedo, doufám, že se mi podařilo zareagovat eh, zhruba na vše, co tady zaznělo. Ještě vlastně tady byla zmínka o říčních cestách, o tom mluvil pan Kramer. My už jsme formálně dokončili jednání s Ruskou federací. Takže ty, eh, ta říční plavba tam je teoreticky možná. Ovšem vydávání víz tady může situaci trochu komplikovat a proto bychom chtěli eh, zajistit eh, hladký průběh. Program Calypso. Polsko se ho účastní spolu s Portugalskem a Španělskem. Realizujeme společné projekty, eh, které mají čelit vlastně sezónnímu charakteru cestovního ruchu. Myslím, že tady jde i o vytváření takového sociálního turismu, to znamená zajistit přístup k turistickým eh, činnostem i pro starší občany, postižené osoby, mladé lidi, děti. Obecně pro všechny skupiny, které mají trochu složitější přístup k cestovnímu ruchu. Děkuji za otázky a doufám, že se mi podařilo na ně všechny zareagovat. Paní ministrině, já vám děkuji a těšíme se na spolupráci s vámi v oblasti cestovního ruchu. Přejeme vám hodně štěstí do polského předsednictví a těším se vás, na vás znovu během nadcházejících šesti měsíců. Takže ještě jednou díky. can I get through the formal... Takže ještě se formálně dojdeme nakonec. Máte někdo něco pod bodem různé? Pokud ne, připomínám, že Příští schůze se koná v Bruselu v úterý 30, 30. srpna ve 3 hodiny. A s tím bych vám všem popřál ještě hezké prázdniny, totéž i tlumočníkům. Doufám, že si také užijí prázdniny, stejně tak jako všichni zaměstnanci, všichni kolegové a těším se, že se s vámi shledám plný mysl na konci srpna. Děkuji, končím zasedání.